Buenas tardes. Krásné dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Zahajujeme zasedání konference předsedů, již se účastní poslanci a řada našich kolegů. Rád bych přivítal pana Van Rompuje, předsedu Evropské rady, a pana Barrosa, eh, předsedu komise. Je to nesmírně důležité a zajímavé zasedání, neboť budeme informováni o výsledcích eh, summitu, který se konal 22. května. A nejprve dáme slovo před prezidentovi rady panu Van Rampujovi. Máte slovo. Pane eh, předsedo, pane předsedo Evropské komise, vážené poslankyně, vážení poslanci. Minulé zasedání Evropské rady bylo krátké, ale efektivní. Bylo to příležitostí pro hlavní představitele, aby věnovali čas definování priorit pro Evropskou unii v oblasti energetiky. Také jsme přinesli nový impuls do témat, která byla dlouho zablokována zejména u daňových podvodů a daňových úniků. Jinými slovy, to bylo velice um, odlišné od zasedání o zvládání krize, na které jsme byli zvyklí. Skutečnost, že se můžeme podívat do budoucnosti, je dobrá, mnohé zapotřebí učinit, ale jsme na dobré cestě. Co se týče energetiky, je zapotřebí zaměřit se na to, jak ovlivňuje naše spotřebitele a ekonomiky. Poslední summit, který byl věnován energetice v únoru 2011 a od té doby byl vykonán velký pokrok. Členské státy například podnikly další kroky k dokončení na, <clears throat> našeho vnitřního energetického trhu. A na radě jsme přijali směrnici o e, energetické efektivnosti, která nám bude pomáhat dosáhnout našeho cílu 20 do roku 2020. Současně se mění i svět. Změnil se od února 2011. Jak to přednesl jeden z hlavních představitelů, nyní jsme uprostřed globální energetické eh, evoluce. A je zapotřebí podívat se na druhou stranu Atlantiku. Také musíme eh, vidět, že stále více eh, je zájem o zdroje, že jde po nich hotový hon a musíme se zaměřit na důležité energetické zdroje. Není to příjemná situace ani pro domácnosti, které cítí břemeno vysokých cen energií a proto se takto musíme silně zaměřovat a je naším ústředním bodem eh, chránit práva spotřebitelů, ale také je to eh, je to s ohledem na podniky, které mohou platit eh, dvakrát méně za energii. Potřebujeme zajistit takové schéma energetiky, které bude umožňovat udržitelnou energii. A my v Evropské unii nemáme při sebou žádné významné e, e, změny. Také jsme se shodli v ohledně závěru rady, že potřebujeme společný přístup spíše než 28 rozdílných e, přístupů. Společný přístup, který má spočívat ve čtyřech bodech. Za prvé, energetická účinnost. Přijetí Směrnice o energetické účinnosti, jak jsem řekl, je skutečnou podporou. Další výzvou je její implementace. Konec konců nejlevnější, nejbezpečnější energie je ta, která se nespotřebuje. Za druhé, vytvořit skutečný jednotný energetický trh v Evropě. Vedoucí představitelé naléhali na to, aby došlo k pokroku. Eh, ohledně cíle do roku 2014-2015 pro, interpropo, no, pro zájemnou propojenost. 17 členů rady zdůraznilo, že zapotřebí dostanou lepší propojenosti infrastruktury energetické a to se také odráží v závěrech rady. Abychom toho dosáhli, a to je moje třetí priorita, musíme investovat neméně než 1 bilion eur do roku 2020 do moderních infrastruktur a také výzkumu a rozvoje naše infrastruktura je interconnection. V tom hraje významnou úlohu. Abychom, je zapotřebí, abychom také došli brzy dohody o výsledném naším rámci. Velká část budoucích investic bude muset pocházet ze soukromého sektoru. Nicméně, aby se dalo investovat, tak investoři potřebují vědět, co se stane za 10 nebo 20 let. Potřebujeme tedy předvídatelnější energetickou politiku. Je zásadní plánovat dopředu, ale také je e, nutné, jak vidíme e, po hlasování v Evropském parlamentu v Dubnu, e, i ohledně rámce 2030 na základě zelené knihy Evropské komise. Evropská rada vítá toto všechno a do konce roku komise připraví konkrétnější návrhy podle kterých bude potom jednat, na jejich základě bude jednat v březnu dalšího roku rada a v průběhu těchto měsíců bude probíhat další, další práce na, na tomto tematiku. Za čtvrté se jedná o diverzifikaci našich energetických zdrojů. Členské státy, kterým se daří snižovat závislost na jednotném, na jediném dodavateli, anebo na eh, jediném eh, možném eh, přístupu eh, k energii, už ukázali, že toto je důležité. Potřebujeme plně využít náš energetický potenciál, využívat obnovitelné zdroje, eh, které jsou také velkým zdrojem pracovních míst a mohou nám pomáhat eh, vytvářet i udržitelnější eh, energetiku a využívat zdroje, které jsou jak konvenční, tak nekonvenční. Je zapotřebí využívat i břiličný plyn správným způsobem, který může být pro některé členské státy um, užitečným um, elementem um, energetického mixu. Některé členské státy, a to víme, že už je to i podle, podle eh, smlouvy o Evropské unii, členské státy tedy mají příležitost jednat eh, podle svých eh, potřeb. Hovořil jsem tedy o těchto čtyřech bodech. Nyní naléhavě potřebujeme plnit to, co vedoucí představitelé odsouhlasili. Proto jsme zdůrazňovali, že zapotřebí lépe koordinovat, zejména a předem u velkých energetických rozhodnutí v členských státech, které budou mít dopad na další země. Eh, a proto chci eh, apelovat na rotující předsednictví, aby toto převedlo na úrovni ministrů do konkrétních kroků. Také žádám komisi, aby analyzovala ceny a jejich dopad na spotřebitele eh, domácnosti do konce roku, tak abychom tyto údaje mohli použít pro následující zasedání rady, která tež budou, budou souviset s tématem eh, konkurenceschopnosti. A rozhodli jsme se, že se vrátíme k této eh, politice energetické již v prosinci tak, abychom viděli, jak jsme pokročili v implementaci rozhodnutí. Eh, za druhé se chceme zaměřovat a zaměřovali jsme se také na tomto zasrání rady na daňové úniky a daňové a vyhýbání se daním došlo k nezvyklému momentu kvůli tomu, že došlo k různým skandalům v mnoha zemích. Co se týče eh, konsolidace rozpočtu, eh, vlády musí přijímat těžká rozhodnutí, která přímo obno, eh, oblivňují životy občanů. A o to více je nepřípustné, aby docházelo daňovým únikům a vyhýbání se daním. Ty Částky jsou obrovské. Stovky milion eur každoročně mizí v Evropě. Je tedy na čase, abychom skutečně, skutečně eh, se pustili do boje proti těmto jevům a proto jsem navrhla, aby, abychom toto téma měli na zasedání rady. Toto je totiž téma, které nemůže žádná země samotná vyřešit. Nehledě na to, že se jedná o tak citlivou otázku, je Eh, zapotřebí na základě smlouvy, abychom dosáhli jednohlasnosti ohledně potřeby eh, i ohledně potřeby eh, v daňové oblasti. Protože pokud chceme zvítězit v tomto boji, tak musíme být jednotní. A měli bychom být těmi, kdo jdou vzorem. Už v březnu jsme se zabývali těmito otázkami a perspektivou samitu zaměřenou na daňové podvody a vyhybání se daním, abychom vynaložili větší tlak po létech, eh, kdy eh, tolik učiněno nebylo. Proto jsem velice rád, že se podařilo radě odblokovat mnoho témat, došlo k pohybu, zrychlení s jasnými lhutami. Dnes jsem rád, že vám mohu sdělit, že zde máme první konkrétní výsledky, zejména u čtyř bodů. Za prvé to jsou podvody z DPH. Vedoucí představitelé očekávají, že ministři ne později než do konce června podepíšou opatření zaměřená na eh, rychlé vyřešení eh, těchto problémů. To je průlom. Je nezbytné, abychom našli pragmatická řešení a abychom jednali rychle. Pragmatická řešení lze najít, je zde politická vůle. Před dvěma týdny eh, jako předseda rady se, se účastnil ECOFINu a když jsem zdůraznil ministrům financí, že potřebujeme posílit náš boj proti podvodům a vyhýbání se daním, O dva, týdny, o dva týdny později ministři financí souhlasili s vyjednávacím mandátem po dvou letech, kdy tato otázka byla zablokovaná. Nyní Evropská unie je v takové situaci, že může začít okamžitě vyjednávat se Švýcarskem, Lichtenštejnskem, eh, Monakem a San Marinem, abychom těmto eh, tyto země eh, přiměly k tomu, aby respektovali evropské standardy a to na základě revidované směrnice o úsporách. To je velice důležitý signál, protože nám ukazuje celoevropský konsensus v EU, eh, který ukazuje výsledky pětiletého vyjednávání. A na závěr teď vidíme, eh, že zde máme tedy eh, jasnou časovou lhutu. Chceme také, aby Evropská unie více usilovala o globální standardy automatického sdílení informací včetně eh, informací o zranitelném příjmu. Jsme eh, si sebe tak na G8 a G20. Skupina členských států, která eh, toto téma vyvolala, teď vidí, že toto je záležitost, která nyní je celoevropská. Je zapotřebí posilovat sdílení informací. Zákon zákonné eh, předpisy, které máme ohledně eh, úspor a podobně, nám poskytnou jasný a na míru eh, vybavený rámec pro to, abychom mohli čelit takovýmto situacím. Také se hodně hovořilo o zdanění podniků. Převádění zisku, agresivní daňové hry. To všechno žádá, abychom koordinovaně postupovali nejen v EU, ale po celém světě. Tam jsme stanovili lhuty na konec roku, například pro revizi pro směrnici o praní špinavých peněz a o otcovských a seřinných firmách. Jde o to, abychom dosáhli eh, pokroku v těchto otázkách a budeme se jimi zabývat na eh, prosincové radě. Také jsme krátce hovořili o situaci v Syrii a eh, mm, ubezpečili jsme o našem angažmá. Na základě principů stanovených v Ženevě OSN v červnu žádáme čl- členské státy a ministry zahraničí, aby um, o tomto hovořili, protože 1. června má vypršet eh, embargo na eh, dodávky zbraní, je zapotřebí, abychom se věnovali dále. Je zapotřebí, abych se uspořádala další mezinárodní konference. Rada na další 12 měsíců eh, prodloužila stávající restriktivní opatření. Celá řada významných eh, podmínek eh, byla dohodnuta. Rada se také shodla, že členské státy nebudou v tuto chvíli nebudou v tuto chvíli dodávat eh, takové zařízení, na které se vztahují omezení. Bude se postupovat na základě další zprávy paní vysoké představitelky, na základě ženevských rozhovorů. Vážení kolegové, Zaměřovali jsme se na Evropské radě na celou řadu témat a stanovili jsme celou řadu lhůt. A a to náhodou, shodou okolností se stalo rok předtím, než se budou konat evropské volby. Chceme dosáhnout výsledků u těchto rozhodnutí, k nímž jsme došli. Chtěl bych se s vámi podělit ještě o jedno téma, o kterém hovořil tak váš předseda Martin Schulz eh, o mládeži a nezaměstnanosti. Na našem dalším zasedání v červnu eh, já budu stavět boj proti nezaměstnanosti vysoko v našem žebříčku priorit. A červnové zasedání rady bude touto příležitostí, kdy se budeme muset zaměřit na jeden cíl, a to, abychom dali mladým lidem záruky, že buď budou mít školení, další vzdělávání nebo zaměstnání do čtyř měsíců od opuštění eh, školního nebo vzdělávacího zařízení. A to na základě doporučení rady z 22. dubna. V posledních dnech několik členských států oznámilo, že přijdou s myšlenkami zaměřeno posílení zaměstnanosti mladých a na sdílení osvědčených praxí. Vítám a podnicuji k dalším těmto iniciativám v pátek jsem poslal eh, dopis členům Evropské rady a vybízel jsem je k tomu, aby sdíleli eh, myšlenky a ideje pro eh, další zasedání. Také vybízíme sociální partnery, aby společně s námi jednali. Co se týče boje proti nezaměstnaným mládeže, můžeme říct, že to je naše dlouhodobá priorita a je součástí kompaktu pro růst a těch 6 miliard, které jsou stanoveny pro eh, iniciativy související s mladými a jsou zaměřené eh, ze strany Rady do víceletého finančního rámce. Doufáme, že další povrchu se nám podaří do roku 2014 a s podporou Evropského parlamentu, která je nezbytná. Je zde očekávání milionů mladých lidí, kteří od nás očekávají akci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Kolik závazků před koncem roku? A uvidíme, co nám říct, řekne pan předseda komise pan Barroso a ten nám řekne o skutcích, ke kterým dochází. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo Evropské rady, dámy a pánové. E, tento ta, poslední summit byl velmi pracovní a myslím, že Eh, to mohu říci, mm, odlišoval se od jiných eh, nízkou dramatičností. Ale otázky, o nich jsme diskutovali, mají velký dobat na naše výzvy. Je důležité vědět, že eh, spějeme správným směrem ve smyslu energetické politiky, což znamená, že přijímáme kroky k integrovanější, efektivnějšímu a na spotřebitele orientovaného energetického trhu a správného energetického mixu. Také také pokud jde o úniky eh, daňové a vyhýbání se daním. Tady eh, chceme, aby se členské státy zaměřily na určité skuliny eh, v, zákonoch, v zákonech a aby jednali férově a aby všichni si byli rovní. Byl bych si přál, aby závěry rady byly přesnější nebo také místy ambicioznější, ale je zde určitá dynamičnost pokročit vpřed a závěry k tomu tomu přispěli. Nyní musíme realizovat konkrétní akce, prosazovat eh, návrhy a implementovat vše to, mm, o čem bylo rozhodnuto. Dámy a pánové, debatovat o energetice eh, eh, v radě eh, znamená, že jsem také předložil energetickou mapu. Nejsou to pouze globální trendy, které jsou výzvami. Velké rozdíly mezi cenami energií hnacími sílami a poměry na trzích Evropy skutečně si vyžadují mm, více evropské akce v této stěžení oblasti, stěžení pro naše eh, spotřebitele a růst. Potřebujeme-li připomínku významu nutnosti integrace našich energetických trhů, tak je to právě toto. Pokud mm, potřebujeme v spruhu eh, jednat ve oblasti energie, pak je to srovnání s vývojem vně Evropy. To by mělo postačit. Dovolte, abych uvedl příklad. V roce 2012 eh, průmyslové eh, ceny plynu byly v USA čtyřikrát nižší než v Evropě. Pokud jde o eh, ceny elektřiny, Evropská unie je dvakrát tak drahá jako USA. Globální soutěž o zdroje probíhá a Evropa musí rychle vystartovat. Eh, globální energetický obrázek eh, není ku prospěchu EU, ale musíme eh, se přizpůsobit pokud je zde dostatek politické vůle. Vítám podporu Evropské rady pro tento scénář, eh, musíme přijmout nyní správné politické eh, rozhodnutí v této věci, které budeme pak uplatňovat v budoucnosti. Znamená to také učinit pokrok v pěti oblastech. Za prvé ukončení, dovršení jednotného energetického trhu, překonání přetrvávajících překážek a zajištění rovných podmínek pro podniky eh, a domácnosti. Za druhé investovat do inovací a propojení infrastruktury. Za třetí při přihlásit se k větší energetické účinnosti. Za páté eh, lépe využití eh, obnovitelných zdrojů a za páté diverzifikace dodávek tím, že budeme čerpat z nových mezinárodních zdrojů. Takže skutečně činíme pokrok eh, v tom, co lze označit za globální energetické společenství Evropy. I když jednotlivé členské státy mají různý energetický mix, společně toho můžeme udělat mnohé. Jde o naši konkurenceschopnost, o energetickou bezpečnost a samozřejmě o udržitelnost a především o naši věrohodnost mm, mm, při řešení výzev, které jsou před námi. Nemusím vám připomínat výzvy, které mm, existují v souvislosti s facilitou Connecting Europe a mezinárodní pardon, víceletého finančního rámce, kde eh, poptávka po energii stále vzrůstá. Musíme dbát na životnost eh, a životaschopnost těchto programů. Samozřejmě ten skutečný test se projeví až v implementaci. Vše je na stole, nyní zbývá jen implementovat to, co bylo dohodnuto a e, postupovat odvážně a konzistentně. Dámy a pánové, řešení daňových úniků a vyhýbání se daním e, byl další e, bylo další téma na summitu a vítám samozřejmě eh, postoj eh, členských států. Známe eh, ten škodlivý účinek mm, těchto nešvarů a víme, co proti tomu dělat. Většina potřebných návrhů již leží na stole delší dobu. Komise předložila svůj návrh v roce 2008, například skoncovat s mezerami ve směrnici o zdanění výnosů a tak dále. Naše sdělení z června 2012 a akční plán z loňského prosince a pak ještě dvě doporučení o daňových eh, rájích a agresivním mm, plánování daní také ze září loňského roku. Dramatické ztráty a návrhy efektivně eh, řešit tyto problémy v však nebyly asi v minulosti dostatečně přesvědčivé, aby přiměly členské státy k eh, rozhodujícímu závěru. Ale nyní konečně eh, nadešla eh, změna posílena skvělými příklady v médiích. A stejně tak jako tento parlament vím, že i lídři jednotlivých zemí hodlají konat. Také jsme se věnovali prioritám eh, zásad automatické výměny informací, nutnosti rozšířit tyto informace na všechny eh, typy příjmů a e, přizpůsobit to mezinárodním standardům. To je e, dobré. Jakkoliv je to pozitivní, komise lituje, že nedošlo k dohodě o e, jasném termínu pro plné zavedení automatické výměny informací uvnitř Evropské unie. V každém případě nespomalíme v našem úsilí a poslední návrh k dovršení toho balíčku automatické výměny informací předložíme před před nadcházejícím summitem koncem července. Nyní konečně máme mandát vyjednávat s eh, švýcarském, lichtenštejnském, Monakem, Andorou a San Marinem a učiníme, respektive využijeme to, co nejdříve a vítám také e, e, jasné odhodlání Evropské rady schválit ještě před koncem roku směrnici o zdanění výnosu. E, všechny tyto kroky jsou, myslím, dobré pro Evropany. A nad rámec tomu víme, že daňové podvody a vyhýbání se daňům jsou globální problém. V příštích týdnech Evropská komise zdvojnásobí své úsilí, aby prosazovala mezinárodní standardy, zejména na půdě G8, kde budu zastupovat uh, Evropskou unii, ale také na půdě G20 a OECD. Evropa byla průkopníkem automatické výměny informací a musí být předvojem eh, ve snahách prosadit to, eh, co by nový globální standard. A kromě toho je zde celá řada dalších témat, o nichž se dnes zmiňovat nemohu, které jsou důležité pro eh, správný přístup k daňovým útíkům a vyhýbání se daním. Pokud jde o to, aby tyto plány uspěly, potřebujeme také, aby zásada daňové transparentnosti e, podniků byla plně akceptována a e, uvedena v praxi. Když jde o e, tyto diskuse, chci říci následující. Máme-li být skutečně efektivní interně i globálně, není jiné alternativy, než postupovat eh, společně, semknutě a eh, budovat tento společný eh, rámec. To, co činíme národně i globálně, je provázáno. Nemůžeme být věrohodní, pokud tyto dvě politiky nejsou koherentní a musíme také využívat eh, postup komitologie. Jinak budou existovat ve všem, eh, co přijmeme a schválíme mezery. V této chvíli musíme samozřejmě eh, zaměřit naše politiky na vytváření pracovních míst, na to, abychom dali šanci a naději našim mladým lidem O tom budeme jednat také na radě v červnu a e, jsem velmi rád, že předseda Evropské rady toto téma umístil e, mezi prioritní. E, také vzdělávání je zásadní, například pokud jde o internetovou gramotnost a ekonomiku až po zelenou ekonomiku, kde vlastně kvalifikace musí odpovídat novému vývoji. Politika trhu práce na evropské úrovni a národní úrovni musí být katalyzátorem, nikoli překážkou. Ehm, veřejní i soukromí činitelé musí jednat společně, musíme také na evropské úrovni eh, nalézt odpovídající finanční zdroje, včetně Evropské investiční banky a musíme také umět čerpat z národních zdrojů. Ehm, musíme také hm, poskytovat hm, finanční vzpruhy eh, soukromé sféře a podnikové sféře, aby mohly vznikat nové podniky a e, ekonomický růst. V uplynulých dvou letech Evropská komise vedla boj proti nezaměstnanosti a do popředí zájmu se eh, dostaly v rámci strategie 2020 otázky mladých lidí. Nedálo, nedá, nedávno komise 5. prosince 2012 přijala balíček o zaměstnosti mladých lidí, obsahující záruku, že eh, všichni mladí lidé od 15 do 25 let eh, budou mít možnost podstoupit mm, další vzdělání, kvalifikační kurz a tak dále. Snažíme se, aby tato iniciativa se stala eh, realitou a tak jsme vyčlenili na tento program 6 eh, miliard eur. Chci ještě připomenout, že tato iniciativa pro zaměstnanost eh, mladých ještě není zcela schválena. Bude podrobena legislativnímu procesu. Komise chce také vyčlenit eh, finanční prostředky z ESF a dalších fondů. A v rámci evropského semestru a také doporučení pro členské státy eh, chceme zajistit, aby eh, problematice zaměstnanosti eh, mladých eh, lidí byla věnována i na národní úrovni dostatečná pozornost, eh, protože toto je klíčový aspekt paktu růstu a zaměstnanosti. Čas kvapí a nutí nás všechny, abychom zaváděli tyto návrhy do praxe. Dámy a pánové, naši občané mají legitimní očekávání, že evropské instituce a politici na všech úrovních využijí eh, všech prostředků, aby eh, čelili výzvám. A nyní je na nás, abychom pokračovali a dokonce i zintenzivnili naše kroky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Baroso. A nyní podle běžného postupu v takovémto typu zasedání Pohovoří kolegové, těch pět pánů a tři dámy, kolegyně, které, kteří a které budou hovořit ve jméno svých politických skupin, jsou tedy mluvčími politických skupin a nejprve dám slovo panu Paulovi Rangelovi, který bude hovořit za Evropskou lidovou stranu a má 8,5 minuty. Monsieur, euh... Pane předsedo parlamentu, pane předsedo, dámy a pánové, drazí kolegové. Minulý týden Evropská rada se sešla, aby hovořila o daňových únicích, což je nesmírně významné téma, protože každý rok Evropa ztrácí více než miliardu eur ve srovnání s jinými ročními výdaji na zdraví, na vzdělání, na bezpečnost, je toto číslo ohromné. Určité poznámky a absence výsledků z minulého týdne. Hovoří se o tom, že když se hovoří o těchto záležitostech, že by to hned přineslo výsledku. No, nemají tak úplně nepravdu. Ale to, co Evropa potřebuje, jsou hmatatelné výsledky. A tyto výsledky nemůžeme obdržet jinak než společně za evropského vedení. Hovořme nyní o daňových rájích. Na celém světě podle odhadu u světo, Světového měnového fondu se ztrácí ročně 14 miliard eur v těchto daňových rájích a většina jich je v Evropě. A není-li to přímo v Evropě, pak je to za evropského ochraňování a protekcionismu. Jsou tady určité nekoherentní věci. Představme si jednu věc. Kdybychom každý rok vybrali pouze 20%, pouze 20% toho, co uniká každoročně, o kolik bychom mohli snížit naše státní dluhy a navýšit evropské investice. Jsme v okamžiku vyjednávání příštího víceletého finančního rámce, který má být zdrojem růstu. A to znamená, že tady máme naléhavou otázku automatické výměny informací mezi daňovými úřady jednotlivých členských států. Také se domnívám, že je nezbytné rozšířit působnost je třeba, abychom byli daleko um, odhodlanější v potírání úniku peněz do daňových rájů. Potom, co se týče rozdělování peněz do rozvojových zemí v okamžiku, kdy se zde také schovávají evropské peníze. A týká se to také evropských daňových rájů které mají užitek z evropských infrastruktur, z jednotného trhu, z bezpečnosti a z naší společné politiky. A naopak skrývají peníze, které by měly být dávány k dispozici Evropě. Aby je po... No Paulo. Se říká vytloukat klín clean klínem. Drazí kolegové, eh, máme vůli, abychom tady prohlubovali jednotný trh a prohlubovali eh, ekonomickou spolupráci. Ale musíme jít skutečně až do hloubky. Eh, hovoříme o sixpacku, eh, twopacku, hovořilo se o supervizi, o dobankovním dohledu. Je třeba napřít všechny snahy pro to, abychom měli účinnou unii, dostatečně silnou, abychom mohli zamezit šokům budoucnosti. Je třeba, abychom šli ještě dále abychom mohli být dostatečně účinní, je třeba, abychom se jasně zaobírali otázkou evropského zdanění. Pro vyřešení krize nestačí potírat jenom daňové úniky a vyhýbání se daním a úniku peněz do daňových rájů. Je třeba vytvořit evropský daňový systém pro evropské občany. Protože pak, když to neuděláme, tak se bude opakovat stejná chyba. A bude tady zablokovaná situace. To všechno mělo být již vlastně upraveno v roce 1992. A jaký máme výsledek? 20 let poté o tom zase pouze hovoříme. Naši občané hovo, mají proklamovanou svobodu pohybu, ale dokud není vyřešena fiskalita, čili daňová otázka, nikdy tu opravdová jednota nebude. Je třeba, abychom tady měli daňovou koordinaci a abychom, aby to všechno vyústilo také v, do bankovní unie. Každá země má různou daňovou strategii a vybírání také různé. A tady eh, potom přicházíme o koherentnost a tím pádem také o peníze. Drazí kolegové, já jsem se chtěl vyjadřovat ve francouzštině až dosud, protože reprezentuji našeho předsedu Josefa Doula. A nyní mi dovolte, abych se vyjádřil ve své mateřštině, protože bych vám rád hovořil o zemích, které jsou pod eh, eh, tutelou trojky jsem Portugalec, takže budu hovořit není portugalsky jasné, že se vítají pokroky, ke kterým došlo v Portugalsku. Ale jenom, je to jenom počátek toho, co bychom si přáli. Středně a krátkodobě potřebujeme bankovní unii, rozpočtovou unii. A nejedná se jenom o to, abychom bojovali proti daňovým rájům a daňovým únikům, ale třeba, aby došlo k posílené spolupráce v oblasti harmonizace daní, což by umožnilo podpořit a posílit jednotný trh místo, aby se oslaboval a rozkouskovával. E, tato jednotnost daňová v Evropské unii a zároveň v eurozóně by neměla bránit vytváření daňovým pobítkám, tam, kde došlo k pozitivní diskriminaci. Dnes je problémem ona nerovnost, rozdíly daňové v Evropské unii bez racionality, bez transparentnosti a bez rozumných a pochopitelných kritérií, srozumitelných kritérií je třeba a například pro země, které se musí přizpůsobovat, jako moje země v Portugalsku, pak je jasné, že tady musí být také daňové výjimky, zejména u zdaňování podniků. protože je třeba podporovat růst a zaměstnanost. Koherentnost v daňových otázkách, konsekvence v daňových otázkách, to neznamená, Eh, to tady tedy dnes nemáme. Dnes v Evropě vidíme, že nejbohatší země častěji mají výhodnější daňové systémy a tady dochází k růstu a v jiných zemích, kde jsou velké potíže, tady jsou také velké potíže pro vytváření daňových eh, pod, pobídek. Eh, je třeba takových úprav, kde tedy výjimky upřednostňují nejenom ty země, které se na tom stojí lépe, ale aby takovéto výjimky byly využívány jako nástroj hospodářské politiky, aby se tím podnítila národohospodářství Evropy, která trpí nejvíce. To znamená, že by se nemělo teď odstraňovat všeho, ale je třeba, aby se postupovalo transparentnost a aby byla uplatňována srozumitelná kritéria. Jinými slovy, chceme-li koherentnost a racionalitu v daňových systémech Evropské unie, pak budeme také schopni pomoci zemím, které mají větší potíže, protože budou mít v ruce, po ruce takový daňový systém, který jim pomůže odstranit stávající deficit. A obzvláště důležité je na adresu předsedy rady, a předsedy komise apeluji na evropské instituce, aby se pokusili zavést tento duch, abychom měli ctižádostivou daňovou reformu, aby se něco dělo také pro zdaňování podniků, zejména v zemích, které vězí ve velkých potížích, jako například má země Portugalsko. Chceme-li potírat daňové úniky a vyhýbání se daním, úniku peněz do daňových rájů, podařilo by se nám potom mít takový evropský systém, kde by výjimečné úpravy šly ku prospěchu těch nejchudších zemí a ne ku prospěchu těch, kteří se stojí na tom nejlépe. Gracias, Paulo. Děkuji ti, Paulo. Požádám všechny kolegy, aby dodržovali eh, jim dělenou dobu, abychom mohli dodržet náš program. A nyní za socialisty a demokraty, prosím, ne, ani vy zneužívejte čas, má slovo pan Svoboda. Šest minut, prosím. Eh, Děkuji zejména eh, eh, za to, eh, že pan Rangel tady dnes přednesl to, co my říkáme již po dva, tři roky. Takže převzal to od nás socialistů a tomu se říká pokrok. Ale pane Van Rompuy, vy jste řekl, že to setkání bylo krásné, krátké, ale účinné. Možná, že v tom tkví i klíč. Krátké a účinné setkání. Ovšem s energetickou účinností nikdy nemůžeme být dostatečně účinný. Vysvětlím proč. Energie již po léta a nejenom my, i pan Buzek o tom ví, že bojujeme za energetický eh, trh, energetické společenství bez eh, odezvy ze strany rady. Nyní to předložili, konečně, to je dobře. Již po léta bojujeme za společný trh s energií. Žádná reakce po léta, nyní konečně to předložili včera jedna z nejúčinnějších institucí ocelářských nebo závodu ocelářských Fest Alpine v Rakousku. se rozhodla, že e, půjde do USA, přesune tam e, svou výrobu, nikoli e, z důvodu vysokých mest a platu, ale z důvodu nízkých cen energie v USA Musíme se tomu přizpůsobit, ale ne proto, že chceme USA napodobovat, ale protože chceme a musíme snížit cenu energii a doufám, že komise předloží skutečně seriózní návrh a e, ekologický návrh. A také musíme usilovat o energetickou účinnost. Opět. Zajisté víte, pane předsedo komise, kolik měsíců jsme museli svádět boj za eh, závazné cíle a eh, konečně se dospělo ke kompromisu. Dále, eh, zabránění vyhýbání se daním. Jsem velice rád, že pan, pan Rompoy to vysvětlil vysvětlil a řekl, že jednání se Švýcarskem a tak dále proběhne na základě eh, revidované směrnice o zdanění úroku. Eh, nemyslím si, že to kdokoliv eh, v Lucembursku nebo Švýcarsku pochopil, nebo v Rakousku pochopili, ano, budeme jednat a pak uvidíme. Ne, na základě, na základě revidované směrnice o zdanění úroku budeme muset jednat. To je důležité. Potřebujeme obojí, ale samozřejmě potřebujeme toho mnohem více. Předseda komise komise to řekl, mi kolegové se k tomu také určitě ještě eh, vysloví. Musíme eh, snížit o polovinu na rok 2000, do roku 2020 daňovou zátěž a tak dále je tady mnoho podniků, nadnárodních podniků Apple a tak dále, jak využívají skuliny v daňových zákonech, aby se vyhýbali placení daní. A skutečně potřebujeme černou listinu daňových rájů a také sankce eh, vůči eh, podnikům, zejména bankám které se uchylují k těmto nešvarům. A dovolte, abych se zmínil ještě o posledním prvku, který je pro nás velmi důležitý, a to je nezaměstnost mládeže. Jsem velmi rád, pane Van Rompuy, že jste se toho dotkl, protože nyní vidíme, a opět souhlasím s panem Barosem v této věci a doufám, že vy tež, vidíme nyní, že začíná hektická činnost. Po mnoha letech jsme se probudili, musíme něco dělat Každý nyní cestuje do Španělska, Řecka, ze slovy pomůžeme vám. Německý ministr, německá ministrině, německá vláda chce pomoci. Pět tisíc lidí by mělo podstoupit rekvalifikaci. Pět tisíc z celkem tři milionů, to je eh, kteří jsou nezaměstnaní téměř 25 let. Dobře, konečně něco dělají, ale nemůžeme to přenechat jednotlivým vládám, které pojednou zjišťují, že mají křesťanské srdce a musí těm chudákům na jihu pomoci. Musí to být celoevropská politika a předseda komise má pravdu, když říká, my vidíme, slýcháme deklarace, ale žádná implementace tady není. 6 miliard eh, z rozpočtu eh, bylo vyčleněno pro některé země na 7 let. Víte, co to znamená? Je to kapka v oceánu. Je to kapička, možná, že důležitá pro některé z nich, ale nezachrání to Evropu. Proto eh, žádáme také o takzvaný backloading v rozpočtu, ale ne navzdory tomu, co se eh, uděje poté, ale jako doplnění těch finančních částech, které byly již vyčleněny, abychom eh, také eh, tu záruku pracovních míst pro mládež mohli eh, poskytovat poté, po roce 2015-16. Dnes se německá ministrině setkává s francouzským a tak dále. Myslím, že můj premiér je také právě ve Španělsku. Samozřejmě je dobře um, prohlubovat povědomí o problému, ale potřebujeme skutečnou evropskou politiku. Vy jste se rozhodl pro tu záruku zaměstnosti mládeže, ale co se stalo? Už před rokem jste se rozhodli pro pakt růstu. A co se stalo od té doby? Chtěl bych, abyste by, byli aktivnější a abyste vyzvali své kolegy v národních vládách, aby e, skutečně po jejich slovech e, následovali skutky. A vy dva, stejně tak jako my poslanci, budeme-li kandidovat ve volbách e, koncem tohoto funkčního období, můžeme, abychom se mohli postavit a podívat mladým eh, lidem eh, přímo do očí a říct jim, my jsme bojovali a vybojovali jsme vám šance v Evropě. To bude výzva pro nás, pro, vše, pro všechny a doufám, že obstojíme v tomto testu. To znamená, že dáme mladým lidem šanci nalézt pracovní místo v Evropě. Konečně. Děkuji. Děkuji, Hanesi. A nyní ve jménu kolegu z liberálu hovoří paní Valian. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo Rompuj, eh, vaše závěry vytvářejí eh, představu, že eh, se nedaří řešit situaci v energetice. Nejen, že naše ceny v energii jsou třeba vyšší než ve Spojených státech, ale nehledě na klimatické změny a politiku pro klimatické změny, se navyšují emise CO2, jak ukazuje vaše zpráva. To se musí změnit a naše politická skupina ALDE je přesvědčena, že jediný způsobem, jak zvrátit tuto tendenci, je vytvořit jasnou situaci o trhu pro investory. Nevědí, jak bude vypadat budoucí legislativní rámec a proto budou váhavě investovat do eh, energetické sítě, udržitelných zdrojů a eh, podobně. Dlouho se hovořilo o tom, že obnovitelné zdroje jsou jakousi mantrou Evropy, že máme používat plyn, nové technologie, hovoříte o novém trendu v politikách, ale musíte to vysvětlit jasněji, ne jen učinit narážku. Zasedání rady, myslím, že by bylo dobrou příležitostí k vytvoření jasného prostředí pro investory a pro trhy, ale myslím, že to příležitost byla ztracena a vaše závěry nejsou sledovány změnou politik v členských státech. Chtěla bych zdůraznit tři body. Za prvé, vy jste hovořil o implementaci třetího energetického balíčku, což je prioritou. To je trochu pozdě, abych pravdu řekla. Pan Barroso říkal, že to, to už bylo tehdy takové mrselské dílo minulého mandátu. Pořád se o tom hovořilo, ale stále ještě za tohoto mandátu nemáme hotovou implementaci třetího eh, balíčku a tak dále a tak dále. Takže nyní z toho učinit prioritu je sice pěkné, ale je zapotřebí, aby to bylo následováno skutečnými činy. Jednotný energetický trh v EU je stále ještě vzdálen realitě. Důvodem je, že některé velké členské státy stále ještě plně nepřevedly tento energetický balíček do své legislativy a Rada by měla vynakladat tlak na členské státy, e, které ještě nedokončily e, toto Eh, dokončení eh, kompletování vnitřního trhu. Eh, chcete a říkáte, že zapotřebí mít inteligentní energetické sítě, abychom zajistili také um, ehm, schudné ceny. Ale tyto závěry úplně nesouvisí s činy a s nástrojem Interconnecting Europe. Já jsem zpravodajka v této oblasti, mi velice dobře, že za prvé od 9,1 miliard, které byly navrženy komisí, tak eh, rada eh, toto snížila na pouhých 5, 5,1 miliard pro energetickou infrastrukturu. Za druhé, víme, že cílem bylo eh, získat 200 miliard eur od, od soukromého sektoru, ale my tu teď máme od rady jakýsi strop. Podle mého nelze financovat tuto prioritu tak, jak je prezentována ve vašich závěrech. A proto vás vybízíme, abyste e, znovu zvážil vaše stanovisko do finanční e, obálky pro nástroj propojení Evropy, Interconnecting Europe. A za třetí, vrátím se ještě k nekonzistentnosti mezi politikou e, rady a závěry rady. Docházíte k závěru, že energetická infrastruktura by primárně měla být řízena trhem. To podporuje myšlenku liberalu, ale pokud jste o tom přesvědčen, pak financování by mělo pocházet z trhu a vy musíte podpořit tyto nástroje, aby ty peníze trhu mohly vzniknout. A na to je zapotřebí získat prostřednictví finančních nástrojů eh, na základě rozhodnutí rady například projektové bondy. Děkuji mnohokrát a nyní má na tři minuty slovo paní Harm za zelené. Děkuji mnohokrát, pane Vážení páni předsedové, vážení kolegové, na minulém summitu to bylo skutečně tak, že se hovořilo o tématu daní a moje frakce, frakce to hodnotí tak, že bankovní tajemství bylo proloveno, prolomeno zjevně a že tím pádem se naštěstí do budoucna skutečně bude moci zamezit daňovým únikům. Na co pohlížíme kriticky je skutečnost, že Rada i nadále nebyla schopna eh, realizovat opatření bez eh, sporů, která by vedla k tomu, že by velké mezinárodní podniky již nemohli unikat daňovým povinnostem v těch státech, kde nahospodařují zisk. To je velká otevřená kapitola a tento eh, daňový dumping, který prostě v Evropě panuje, nemůže pokračovat v Evropě. Mně je jasné, pane Van Rompuy, co jste měl na mysli, když jste říkal deadline eh, na vyřešení všech otevřených otázek. Ta lhůta je tedy do prosince eh, tohoto roku. To znamená, že otevřené otázky do té doby se opět odsnou na stole. Ovšem deadline pro rozhodnutí jsem nemohla, nebyla schopná nalézt ve výsledcích zasedání rady. Mě by zajímalo, jak si stojíte k tomu, co navrhl výbor Econ z parlamentu a sice, že by se zvolil tento country approach, což našlo pozitivní echo také na, na radě. Econ navrhoval a Sharon Bowles navrhovala, aby se pracovalo na dvou návrzích směrnicí, směrnice o transparentnosti a směrnice o vedení účtů, pakliže tedy by parlament a rada byly schopny se na tom jiným způsobem domluvit. Mm, potom se tady hovořilo o energetické revoluci. Z mého pohledu, to je mi tedy líto, že musím být zase tak tvrdá, tady spíše dochází kontra, ke kontrarevoluci, eh, protože všechno rozumné, co pan Píbalks v posledním legislativním období předložil k perspektivním strategiím a e, s bývalým komisařem Dimasem to, co bylo vybudováno ke klimatické strategii, to všechno teď komise a rada jak si e, ruší. Zdá se mi být absurdním, že se hovoří o subvencích nových atomových elektráren e, a zase se má e, diskutovat o subvencích zavádění produktů na trh už léta poté, co se to stalo. A tady eh, najednou prostě eh, je konjunktura, břidličný plyn by mohl nakrátko, možná nakrátko být dán k dispozici levně. Mám dojem, že Evropská komise se vzdává rozumné energetické politiky eh, ve prospěch určité bubliny břidličné, která praskne ještě, než se touto cestou plně vydáme. A třetí téma, to je to nejsmutnější téma, to se ani tak netýká rozhodnutí rady, ale rozhodnutí ministrů zahraničí. Podle mého názoru hmm, eh, se v Sýrii, je v Sýrii skutečně eh, velice ožavá eh, atmosféra. V mé frakci jsme o tom nehovořili, ale pakliže po srpnu Velká Británie a Francie jako, dví stál, jako dva stálí členové eh, Rady bezpečnosti OSN stejně s Ruskem, dalším členem Rady bezpečnosti s OSN pouze pěti, z pěti členů eh, zahájí prostě horečné zbrojení Eh, tak mi přichátanou na mysli velice zlé vzpomínky. A máme skutečně čas pouze do srpna, než skončí srpen, dokdy nebudou moc, eh, eh, embargo srpnové, dokdy nebudou moc dodávány zbraně. A bylo by důležité, aby paní Eštnová konečně jednali, aby nepřipouštěli ten vývoj, který se tady načrtává. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji mnohokrát. Občas mě kritizují, eh, když se snažím prostě lidi přerušit v polovině věty. Ale problém v Němčině je, že ty věty se tak strašně eh, táhnou, protože sloveso eh, je hrozně daleko, to znamená, že vás nikdy nemohu přerušit. A teď na dvě minuty pan Martin Kalalan ve jménu evropských reformistů a konzervativců. Děkuji, doufám, že dostanu dostatek času, i když nemáme eh, sloveso na konci věty nedávný průzkum veřejného mínění v Anglii v mém obvodu um, ukazuje, že hlavní starost lidí jsou vysoké ceny energií a domnívám se, že ve vašich regionech budou odpovědi podobné. A není to překvapivé, podíváme se na čísla. Od roku 2005 náklady domácnosti na elektřinu se navýšily v Japonsku 1%, v USA o 5%, v EU o 29% a ve Spojeném království o 80 zatímco jak řekl pan předseda Rompoy, eh, nejsou na horizontu žádné změny. Vítám rozhodnutí zaměřit politický kapitál do této oblasti a priority eh, stanovené radou, totiž energetická účinnost, jednotný trh, investice a diverzifikace zdrojů. Eh, to lze naplnit pružnou legislativou, která poskytne podmínky domácnostem a průmyslu, aby realizovali tuto politiku a nikoli svévolnými rozhodnutími a univerzálními opatřeními. Eh, konec konců eh, byly to asi určité cíle, které se mají hodit ehm, do tiskových prohlášení, ale zdá se, ehm, že nejsou dost rychle, protože některé závody v Evropě eh, a končí. Ehm, většina legislativy bude rozhodnuta po uplynutí funkčního období tohoto parlamentu, eh, možná i předsedy eh, Barosa. Eh, přesto je nutno, abychom zabránili ehm, panice, která se začíná rýsovat. V tiskovém ehm, prostoru rady většina novinářů chtěla pouze mluvit o oleji, nikoli ropě, ale skutečně o olivovém oleji v době samitu. A Eh, politici eh, konečně přistoupili na to, že se mýlili eh, v této věci. Komise se velmi mýlila, když prosadila ten zákaz a já vítám obrat komisaře Čološe. Není to otázka života a smrti, ale je to symbolické pro mentalitu evropských institucí, že si myslí, že lidem nelze důvěřovat ani v tom, že budou myslet sami za sebe a umí se, že se umí rozhodnout, jak správně konzumovat olejový olivový olej olivový olej v restauracích. Doufejme, že se z toho poučíme a budeme se starat o věci, na, které, na kterým lidem záleží a ne které jsou eh, prosazovány lobbysty. Eh, eh, hovořilo se také o daňových únicích a vyhýbání se daním, ale to by nemělo být zneužito jako záminka pro daňovou harmonizaci v Evropě, protože eh, nesmíme zapomínat, to nikdy nebude řešení. Evropa eh, eh, není nyní konkurenceschopná a pak by už vůbec nebyla. A proto jsem byl velmi zneklidněn poznámkami pana předsedy Šulce po zasedání rady minulý týden, když řekl, že probíhá daňová soutěž uvnitř EU, což není velmi rozumné a proto minimální standardy v rámci daní by měly být uvedeny v platnost a myslím, že komisař Šemeta právě připravuje základní návrh téhož. Doufám, že se eh, spletl, že to je nesprávný citát a doufám, pane předsedo, že nebudete usilovat o daňovou harmonizaci tak, aby abychom skoncovali s konkurenceschopnými daňovými sazbami, které pomohly například Irsku eh, překonat eh, eh, recesi. Jakékoliv úsilí v tomto smyslu nebo zavedení minimálních úrovní by byl politicky velký omyl a také ekonomicky. Chtějí-li země zavádět nekonkurenceschopné daňové sazby, tak je to v demokracii jejich právo, ale nesmíme stahovat všechny ostatní na úroveň Francii pouze proto, že pan Hollande prosazuje socialistickou politiku politiku ve Francii. Děkuji. Eh, Děkuji. A nyní dáme slovo kolegům z Evropy svobody a demokracii. Slovo má pan Sperony na dvě a půl minuty. Tedy měl by hovořit dvě a půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Závěry se jeví spíš než rozhodnutími dobrými předsevzetími. To se uvidí, zda budou eh, konkrétně plněny. To, co chybí Evropské unii konkrétně, je zapojení občanů. Neustále opomíjení lidové eh, vůle, vůle populace, eh, kromě doby kolem voleb, nemůže vést k ničemu pozitivnímu. Neláska k Evropské unii, jejím institucím, jejím silným prvkům, jako je euro, eh, euro eh, zóna Schengen, neustále narůstá. Někdo to oceňuje, někdo zase méně, ale je to fakt. Apely nebo rozhodnutími snesenými z hůry, centralistickými a byrokratickými, eh, se získá nová důvěra do Evropské unie, vůči Evropské unii. Je zapotřebí, aby se občané cítili více účastní, aby zde byla ta odvaha eh, a ta odvaha, která stále chyběla, takže nebudou chápáni jako podaní, ale jednat prostřednictvím referenda například, jako Švýcarsko, které například mnohem lépe se vy, vyrovnalo s euro, možná protože není s krizí, možná protože nemá euro, možná protože má nižší zdanění, možná protože není v Evropské unii. Je zapotřebí zapnout na fetiše Evropské unie, počínaje eurem a dosáhnout koncensu a nebo odmítnutí od těch, kdo jsou skutečnými nositeli suverenity a to jsou občané. To žádá Liga Severu a další složky skupiny, kterou zastupují, A to je to, co žádají občané Evropské unie, aby mohli dosáhnout skutečné demokracie. Gracias, señor Speroni. Děkuji vám, pane Speroni. A nyní ve jménu GUE má na dvě a půl minuty slovo paní Cimer. Pane Baroso, vy jste před chvílí řekl, že by bylo důležité vědět, zda rozhodování, ke kterým došlo na radě, jdou správným směrem. A zjevně máte na mysli, že rozhodnutí se ubrala správným směrem. Já to chci spochybnit. spochybnit. Eh, protože jsem během zasedání rady viděla určité výsledky a už v té první větě. V závěrech rady se můžeme dočíst, že se jedná o to, eh, všechny naše politické možnosti eh, dát ve prospěch růstu zaměstnanosti a mládeže. A to není jen tak, že je tady toto pořadí je to tady, nastala tady změna paradigmatu. Prakticky velvyslan, eh, poselství z toho je, že to je marginalizace sociálních eh, problémů. Eh, máme co dočinění s hrozbou dalšího sociálního vylučování, když se jedná o globální kompetitivitu. Rada stala před rozhodnutím ukončit toto ekologické zničení ale místo potírání opravdové energetické chudoby, k níž nepadlo ani slovo eh, nikde, ani v závěrech rady, se mají ceny pro velké průmyslové podniky snižovat. Ale 50, minimálně 50 milionů lidí v Evropské unii nemá dost peněz, aby zaplatili energii, kterou potřebují na teplo a na vaření. A této výzvě vy se bráníte. A to, co se představuje jako efektivita, jako energetická efektivita a eh, jistota dodávek, to nejde ve směru eh, ochrany obav lidí, že budou mít to, co potřebují a že se zabrání ekologickému ničení. Otázkou, která by měla zaznít, je přece, kdo vyrábí jak a proč, za co energii protože z toho lze odvodit všechno ostatní. Z toho jde odvodit, eh, kudy by se měla ubírat Evropská unie, kdyby skutečně chtěla pokračovat eh, ve svém eh, trvale udržitelném rozvoji. Orientace, ke které došlo, jde, se ubírá naprosto opačným směrem, například fracking a další záležitosti. Mělo by se to přeci orientovat na otázku regionální výroby, Eh, bezpečnosti dodávek, energie pro lidi. To by byla bývala odpověď, to bych se bývala přála, to by bývalo bylo eh, aktuální řešení. A v otázce daňových úniků do daňových rájů, no je dobře, že konečně dochází k pohybu tady, ale všichni víme, že to nestačí, protože chceme-li doufat v to, že státy budou ochotny prostě spolupracovat, když budou ochotny i třetí e, státy k tomu takovými oázami být, tak si nemusíme dělat vůbec žádné iluze. A ještě dovolíte-li mi slovo k nezaměstnanosti mládeže. Vy jste řekl, pane Borose, že se obáváte, že v legislativním procesu se oslabí nezaměstnanost mládeže. Ano, ale řekněte to kolegům na radě, kteří vedou vyjednávání, protože to je katastrofa, co se skutečně děje v této otázce. Ostatně víme, že těch 6 miliard vůbec nebude stačit, budeme potřebovat minimálně 22 miliard. Nyní eh, pohovoří pan Van der Stöp ve jménu nezapsaných poslanců. Má dvě minuty a s ním ukončíme toto kolo mluvčích politických skupin. Máte dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem jeden z nezařazených poslanců, ale nemluvím eh, jejich jménem. Chci hovořit eh, k předsednictví komise ohledně energetické účinnosti. Jak zde bylo řečeno, tak na radě minulý týden se o tom hovořilo a e, nikdy nebyla tak nízká podpora občanů směrem k EU. Nebylo řečeno ale proč. Já bych tady rád vysvětlil, že lidé mají dost v vměšování Bruselu, 3% cíle, euro, které e, nefunguje. E, lidé, kteří z východní Evropy přichází do našich zemí, jsou unavení Evropskou unii, unavení eh, evropskými lídry, protože ti nemají představu o tom, co se děje ve všedním životě lidí. Nezaměstnanost je vysoká, důvodem je, že země eh, oslabily euro, aby eh, provedly reformy. Nizozemský ministr zahraničí se nevrátí z Bruselu, dokud nebude informován o počtu, o počtu e, zaměstnanců, kteří vydělávají víc než předseda vlády nizozemský. Eh, já jsem předložil písemný dotaz a po každé jsem dostal celou řadu e, obecných odpovědí od komise. E, Němec, eh, nizozemský ministr zahraničí jasně řekl, že když prodáte hrubý plat, tak je tu tři tisíce evropských zaměstnanců, kteří vydělávají více než nizozemský předseda vlády. A když vezmete v úvahu všechny ty přídavky, tak to může být více než 10 tisíc. A to je čtvrtina všech zaměstnanců tady zaměstnaných. Eh, v, v Hágu Eh, očekával, že získá tuto informaci eh, od komise. Můžete potvrdit, eh, zda se toto stalo? Můžete nám, pane Barroso, říci, kde můžeme získat takovou informaci, kolik zaměstnanců, pracu, kteří zde pracují, vydělává víc než 134 tisíc, včetně veškerých přídavků a s ohledem na, solid, na solidární daň, která byla zrušena a známe, chceme znát čísla z roku 2012. Je to víc než 10 tisíc či nikoli? Myslím, že by mělo být jednoduché že jenom zmáčknout knoflík někde v Bruselu a získat tuto informaci. Děkuji mnohokrát, pane kolego. Nyní dáme slovo panu předsedovi komise, později panu předsedovi rady a potom budeme mít kolo řečníků z jednotlivých politických eh, skupin a začneme od nejmenší k největší. A nyní dávám slovo panu Borosovi. Děkuji, pane předsedo. Předně chci zodpovědět otázky, které eh, eh, se týkají agendy, to znamená témata, která byla projednávána na eh, samitu Evropské rady. O tom ostatním bych nediskutoval, ale velice rád písemně odpovím na tyto otázky, pokud je vznesete na adresu komise. Takže dnešní téma, totiž zdaňování energetika, a také ještě něco dalšího, na to rád zareaguji stručně. Pokud jde zejména o poznámky paní Harms a paní Zimmer, nesouhlasím s tím, že dochází ke změně paradigmatu a nesouhlasím s tím, že nyní opouštíme závazek vůči udržitelnosti. Co se děje, je, že dochází k významným změnám eh, v rámci mezinárodní energetické situaci, kterou musíme v našich dnešních politikách zohlednit. A diskuse na Evropské radě byly přesně o tom. Energetická mapa dnes není tatáž jako před eh, pěti nebo sedmi lety. Evropská komise se hrdě hlásí ke všemu, co navrhla v oblasti energetické politiky a politiky boje proti klimatickým změnám. A tady bychom se neměli zříci toho globálního vůdcovství v boji proti klimatickým změnám. A současně si musíme uvědomit, eh, jaká jsou nová úskalí mezinárodní konkurenceschopnosti. Celosvětová těžba nebo využívání nových zdrojů, zejména boom v USA v oblasti břidlicového plynu má velký dobat, dopad na globální trhy a také samozřejmě na rozdíly v cenách, zejména uvnitř EU. A současně v Evropě zaznamenáváme nízké investiční e, e, míry právě z důsledku krize a e, neštěstí ve Fukushime ve Fukushimě má také dopady na energetickou politiku v některých členských státech a krocích jejich vlád. A v neposlední řadě vidíme, že zatím ještě nezavršený interní vnitřní trh Evropské unie eh, tady znesnadňuje situaci, může to vést k roztříštění a nikoli eh, integraci. Tyto eh, výzvy jsou pádné a e, Evropská rada, kde jsem vystoupil s úvodní prezentací, zdůrazňuje, že na to nesmíme rezignovat a že je zde mnohé, co můžeme společně na Evropské unii e, úrovni udělat. E, završit jednotný trh energetický, usilovat o energetickou účinnost a pokud v USA bude revoluce břidličového plynu, tak my v Evropě bychom měli rozpoutat revoluci energetické účinnosti. Myslím, že to je mm, v souladu s naší agendou udržitelnosti. Musíme také investovat více a musíme promluvat jedním hlasem na mezinárodní úrovni. To byl jeden z mých návrhů. Vítám skutečnost, že Evropská rada uznala klíčovou e, e, roli rámcové politiky klimatu a energie, která by měla být předložena v roce 2013 a záměr Evropské rady do března 2014 proskoumat e, politiky na základě e, návrhu komise. A samozřejmě e, usměrňování Evropského parlamentu v této věci bude velmi užitečné. Nyní diskutujeme o tom, jaký politický rámec bychom mohli narýsovat po roce 2020. A když diskutujete tyto otázky v, s průmyslem v EU, tak oni skutečně, sku, skutečně umí už i předpovědět eh, budoucnost eh, jejich průmyslového odvětví. Takže je tady nutnost zajistit udržitelnost a bezpečnost dodávek a účinnost. Dále k tomu břidlicovému plynu. Jak víte, členské státy odpovídají za základní otázky svého energetického mixu, včetně průzkumu, těžby a tak dále. S tím souvisí i břidlicový plyn. To platí. A současně věříme, že členské státy musí zajistit, aby tyto aktivity byly v souladu s evropskými právními požadavky, včetně požadavky po ochraně životního prostředí a zdraví. Komise musí zajistit, aby pravidla hry byly, byla jasná a mm, vypočitatelná eh, pro eh, všechny zúčastněné strany a musí ujistit veřejnost, že tady jsou ehm, i ehm, určitá opatření bezpečnostní. A proto komise připravuje určitý rámec pro ehm, bezpečnou těžbu břidlicového plynu v EU. Do konce eh, tohoto roku by to mělo být hotovo. V rámci toho zkoumáme všechny aspekty v rámci otevřeného připomínkového řízení s členskými státy občanskou společností společnosti, ekonomickými subjekty a tak dále. To je informace, kterou jsem vám chtěl dát. Takže paradigma se nezměnilo, alespoň tak si já vykládám závěry Evropské rady a také atmosféru, v níž eh, ta diskuse probíhala. Ale Pravdou je, že větší důraz byl kladen na otázku konkurenceschopnosti, ale mm, já alespoň eh, nevnímám důraz eh, a tlak na schopnost jako něco, co je proti eh, našemu závazku eh, k udržitelnosti V tom není rozpor, ale musíme se také podívat na nové údaje týkající se eh, dopadu měnící se globální situace na evropskou konkurenceschopnost. Já bych eh, také chtěl uvítat to, co řekl Paul Rangel ohledně větší koherence na, evropské, na úrovni evropské. Podle mě Paul Rangel nenavrhuje uniformitu eh, daňových systémů v Evropě, což ani není možné, ani žádoucí. My můžeme vytvořit konkurenceschopnou Evropu i s různícími se daňovými systémy, ale potřebujeme, to je pravda, zejména pokud jde o daňové úniky a vyhýbání se daním nástroje na evropské úrovni a musíme se vyhýbat určitým praktikám daňově agresivního plánování. A to je určitá vyváženost, kterou musíme eh, vytvořit větší koherenci, ano, jak to navrhuje Paul Rangel, ale vyhnout se uniformizaci, eh, což by také mohlo mohlo vytvořit další problémy pro naši konkurenceschopnost. A e, vlastně e, ta starost vůči těm nejslabším a nejzranitelnějším zemím je brána komisí e, vážně a v potaz v našich pokynech pro státní pomoc a ostatně ty nyní revidujeme pozitivně diskriminujeme určité možnosti fiskálních pobídek těm nejzranitelnějším zemím a regionům. A to určitě bude potvrzeno v té revizi, eh, protože je to také otázka spravedlnosti a férovosti. Velmi bych také chtěl eh, eh, vyzdvihnout to, co řekl pan předseda Rampoj, já, ale i někteří řečníci ohledně nezaměstnanosti mládeže. Buďme upřímní v této diskusi zažíváme skutečně velké rozšíření iniciativ v této věci a vítám tyto iniciativy. Je to velmi dobré, že eh, hlavní města Evropy, která se předtím k tomu tak nehlásila, nyní na tom intenzivně pracují. A um, řeší to nejenom politicky, ale i odborně. V Německu například mají ohromný know-how pro aktivní politiku trhu a proto mohu pouze uvítat a poblahopřát všem těm hlavním městům, které nyní aktivně pracují na tom, i ve smyslu mezivládní pomoci e, e, těm nejpotřebnějším. Ale to by nemělo být na úkor evropských závazků a přístupů Evropského společenství. A o to jde. Dovolte, abych uvedl jeden jediný příklad. V roce 2011 Evropská komise navrhla v nařízení o ESF eh, takzvanou záruku politiky ESF, to znamená mít doplňující nástroj, který by byl řízen ESF, ale rada to zamítla eh, protože se proti tomu postavili čtyři země. Německo, Dánsko, Švédsko a Spojené království. Zamítli to. A nyní ta nová myšlenka, která přichází, ten takzvaný nový díl, eh, je tomu velmi podobná a sice poskytnutí záruk eh, skrze evropské nástroje. Dobře, ale nebylo by bývalo lepší to schválit již tehdy, již předtím, mít tyto záruky na evropské úrovni již dávně, když jsme to navrhovali? Eh, budu velmi upřímný to šíření nových iniciativ, pokud ještě nedošlo k implementaci těch starých implementací, tak to nové není věrohodné. A um, na to chci poukázat. Evropská komise bude trvat na implementaci rozhodnutí přijatých, jako například ta záruka pro uh, zaměstnanost mladých kterou velmi rychle komise schválila ten návrh také pochází eh, z komise a velmi silně nás podpořil v tom parlamentu. Takže pojďme napřed implementovat eh, to, co schválíme. A to je věcí věrohodnosti Evropské eh, unie institucí. Velmi často my totiž přijímáme rozhodnutí, ale poté eh, ta implementace pokulhává. Je zde propast mezi eh, eh, schválením a implementací. To vidí i občané a samozřejmě je to ovlivňuje. Já myslím, že v tomto smyslu byla um, Evropská rada minulý týden velkým pokrokem a nyní jde o to, abychom vytvářeli konsenzus pro červnovou radu, která, myslím, přijme velmi důležitá rozhodnutí pro naši agendu růstu a zaměstnanosti. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A nyní dáme slovo panu předsedovi rady, panu Van Rompuyovi, aby reagoval na to, co se zaznělo. Kolik? Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Eh, hovořili jsme o dvou tématech, energie a daně, eh, která jsou tématy, kde je významná na vnitrostátní kompetence pro režim energetického mixu je to je v rámci národní kompetence. Daně pro daně platí pravidlo ve většině případů, ne tedy ve všech eh, jednotnosti. To znamená, že v určitém ohledu Eh, jsme handicapováni, když hovoříme o těchto dvou tématech, protože většina kompetencí eh, je na, na vnitrostátní úrovni. Ale zároveň si uvědomuje skutečnost, že není možné vyřešit problematiku daňových úniků člověk nemůže vyřešit rozdíly mezi členskými státy, co se týče energetického zásobování to nelze vyřešit pouze eh, na národní úrovni. Proto tady máme význam evropské úrovně, ale zároveň jsme do určité míry limitováni eh, omezením našich kompetencí. To za prvé. Za druhé, navzdory příklad, případu toho, že většina z vás trvala většinou na akcích na evropské úrovni, je třeba si uvědomit, a už se to tady připomnělo, že dokonce před eh, finanční krizí tady byla řada eh, rozdílů mezi členskými státy. Dobře, teď hovoříme o daňových unicích a vyhýbání se daním. Když vidím například čísla týkající se paralelních trhů šedé a černé ekonomiky, tak ty se velice liší mezi jednotlivými členskými státy. A to eh, nebrání v tom, aby na národní úrovni se také mohli daleko vehementněji řešit záležitosti Eh, se spektak- s výsledky, které mohou být eh, ohromné. Ale i když si uvědomujeme význam evropské úrovně, je třeba zároveň si uvědomit významu řešení záležitosti na národní úrovni. Co se týče nezaměstnanosti mládeže, dávno před hospodářskou krizí tady byl velký rozdíl eh, v nezaměstnanosti mládeže. A i tady národní akce může, ano, může přinést své plody. Je třeba trvat také na eh, řešení a na, na řešení této záležitosti na národní úrovni. Eh, méně věcí můžeme dělat na evropské úrovni, ale rád bych trval na tom, že je třeba eh, řešit věci na více úrovních. Moje třetí poznámka. Jsem spokojen, že se tady hovořilo o daňových unicích a někteří z vás o tom hovoří již celé roky. Ale konstatuji, že od té doby, co jsme to dali na agendu Evropské rady, diskuse byla urychlena. Eh, došlo Eh, jaksi k větší intenzitě této diskuse. A to byl cíl, proč se toto téma dalo na agendu Rady Evropské aby i ministři eh, se chápali své iniciativy a šéfové státu a vlád, aby rozhodovali. A došlo k rozhodnutí, eh, když bylo řečeno, že dokonce před několika měsíci komise, bylo to v červnu, předloží směrnici o automatické výměně informací pokrývající všechny příjmy. Samozřejmě e, již na úrovni příjmu existovaly iniciativy v minulosti, ale e, na celé úrovni všech příjmů to je naprosto nová věc a proto trvám na tom, že již v budoucnosti jsme si uvědomovali ještě předtím, než došlo ke konání této rady, tady existovaly iniciativy ministrů financí. Ale to, co chceme udělat, je, aby to nezůstala pouze iniciativa, která se zablokuje jenom na úrovni určitých států, nýbrž aby se to stalo skutečně iniciativou na evropské úrovni, na úrovni 27, 28 států a komise již v červnu předloží návrh. Existuje tady mandát k vyjednávání se Švýcarskem i s dalšími zeměmi. Po letech, ale těch diskusí už tady je mandát. A také v bodě B 10 závěru se citu, a cituji, co je tam napsáno, berouce na vědomý konsensus v působnosti revidované směrnice o daních z příjmů. Rada vyžaduje, aby k tomu došlo před rok, koncem e, roku. Je tady spojení a rada může jít ku předu, až směrnice revidovaná o těchto příjmech bude vydána. A tento odstavec B byl tedy odstavec, o kterém se velice precizně diskutovalo a ten jde daleko dále, než by se někteří domnívali. A tady jsme byli také blokováni celé roky došlo tady k pokroku. Rovněž se hovořilo, někteří z vás tady hovořili o návrhu týkající se modifikace směrnice o vydávání ne, informací nefinanční povahy týkající se eh, velkých společností a skupin, které mají být eh, zkoumány a že to má být děláno od země k zemi pro banky a to je velice dobře známo. Mezi vámi jsme došli už daleko dále. Díky směrnici, které se říká CRD 4. Tady se došlo v transparentnosti už skutečně daleko dále. A tady e, je odkaz na nefinanční povahu a diverzitu a mezitím jsem konstatoval, že již došlo k dohodě v trialogu o všech těch významných směrnicích jako o transparentnosti a úči odpovědnosti. A pakliže spolu legislativci eh, budou souhlasit s pozměňovacími návrhy, nebude nic bránit tomu, aby se dospělo ke konsensu s radou. Co se týče daňových rájů, eh, tax havens, eh, tady se bude odkazovat na prohlášení britského premiéra, který před několika týdny oznámil co největší transparentnost účtů toho, čemu se říká UK eh, v zámořských oblastech a také co do transparentnosti v oblasti jurisdikce. A to jde jistě také dobrým směrem. A podařilo se tedy nejenom dospět k pokroku, ale dojít ke skutečně konkrétním věcem. A když se podíváme na informace, toho, co jsem vám řekl, že jde o to vyměňovat informace skutečně v té nejširší možné oblasti všech příjmů, tak jsme velice pokročili v této oblasti evropských, evropské, evropských daní či evropské kontroly daní. Očekávám, že vy nás budete kontrolovat a že tedy pravidelně budeme eh, kontrolovat, jakým způsobem dosahujeme našeho cíle ke všem těmto otázkám od teďka do roku, do prosince 2013. Čili budeme vyhodnocovat v exekutivě naše vlastní závěry. Pane předsedo komise tady hovořila o energii Eh, já se k tomu nebudu vracet, jenom bych řekla možná tuto věc. Někteří říkají, Connecting Euro Facility, to je příliš málo peněz, je to jenom 5 miliard, mělo by to víc, vždycky by to mohlo být víc peněz. 6 miliard, eh, se kterými se počítá pro potírání nezaměstnanosti mládeže, to je příliš málo. Ale začněme již schvalovat evropský rozpočet. Já neříkám, na kom to závisí. Já říkám, my, my bychom se měli domluvit, na, měli bychom se vzájemně domluvit, alespoň bychom měli těchto 6-5 miliard pro European Connecting Facilities, alespoň bychom měli 6 miliard pro nezaměstnanost mládeže, protože když to neuděláme, tak nebudeme mít vůbec nic je třeba učinit něco, aby už, abychom už měli rozpočet eh, pro rok 2014-2020. Co se týče nezaměstnanosti mládeže, já jako před, eh, předseda rady se raduji z nové iniciativy. Už se pracovalo na úrovni Evropské rady na tomto tématě, ale ještě nedostatečně, protože jsme se tam věnovali té jiné úloze, kde se nám podařilo dosáhnout úspěchu, to znamená dosáhnout stability v eurozóně. Již nikdo dnes nehovoří o nestabilitě eurozóny a o tom, že by mohlo euro skončit. Nikdo to nespochybňuje, nikdo euro nespochybňuje. A teď se bude více intenzivně hovořit o nezaměstnanosti mládeže. V červnu tedy se budeme radit o tom, co můžeme dělat na evropské úrovni a co se bude dělat na národní úrovni Eh, je tady mnoho států a parlamentů, kteří oznámili své iniciativy. A také se budeme mluvit o tom, co mohou dělat sociální partneři, protože i ti mají odpovědnost. My jsme hrdí na náš systém sociální, ale v obdobích krize eh, musí hrát sociální partneři svou konstruktivní roli musí přispět eh, také svou měrou k řešení tohoto problému. Eh, čili musí dojít k řešení na všech úrovních ze strany všech aktérů pro potírání nezaměstnanosti mládeže. Očekávám tedy, že v červnu tady budeme moci předložit zprávu na Evropské radě a budeme moci prokázat nejenom politickou vůli, ale také naprosto konkrétní výsledky. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. A nyní tedy vstoupíme do závěrečného kola tohoto zasedání. A jak říkám, začneme těmi nejmenšími politickými skupinami. Vás hodně všichni chtějí hovořit, čili máte pouze minutu. Prosím, pěkně dodržujte čas, jinak by ti poslední, kteří budou na řadě, již se nedostali ke slovu. Jinak eh, bychom prostě to nezvládli. Nejprve pan Van der Stop na minutu za, za nezařazené. Děkuji vám. Mě nepřekvapuje, že pan Barozo nechce odpovídat na mé dotazy ohledně eh, platů zaměstnanců. To je takový standard, že se mu nelíbí moje otázky. Je to mimo pořad jednání, říkal. Ale to není pravda. Co se týče daňových eh, úniků, eh, o daňových únicích můžeme hovořit také o zdanění ehm, zaměstnanců. Jak dokáže komise hájit to, že někteří zaměstnanci vydělávají víc než předseda vlády? Už třikrát jsem předložil takovou písemnou otázku a dosud jsem nedostal žádnou odpověď. Říkáte, že v budoucnosti ji dodáte, ale mm, eh, kdy lidé eh, příští rok ukončí toto organizované kradení z peněz Evropské unie. Zapotřebí zvolat transparentnost, aby zde byla transparentnost založena na demokracii a ne demokracie, která je jen fasádou. Děkuji mnohokrát, Gabriele Cimer na minutu i navzdory e, různých, různým postojům bychom e, měli hledět na tón a volbu slov. Já rozporuji tuto věc. Samozřejmě, že e, souhlas, nesouhlasím s vaším postojem ke změně paradigmatu. Jako bývalá občanka NDR chápu, že je nutno číst mezi řádky a že určité pojmy jsou odvislé i od celkového kontextu. A pokud jde o úspory na nákladech, Eh, eh, tak mám eh, tady na mysli nikoli implementaci takzvané změny energetické politiky v Německu, ale mám na mysli to, že určité skupiny občanů jsou tímto trestány. A pak ještě další věta na téma nezaměstnanost mládeže. I když je tomu tak, že členské státy mohou nastartovat vlastní iniciativy, myslím, že je přesto důležité, aby Rada a instituce Evropské unie eh, trvali eh, na svém příslibu, eh, že vytvoří iniciativy zaměstnanosti mládeže a záruky pro zaměstnanost mládeže. Ty přísliby, které dali, eh, finanční přísliby, ty by skutečně měly být dány eh, k dispozici a neměly by se stát eh, dále předmětem nějakých kupeckých počtů. Děkuji. A nyní na minutu má slovo pan Vlosovič. Děkuji, paní předsedající. Na zešlotygodňovém... Děkuji vám, pane předsedo. Vedoucí představitelé EU se zabývali energií, e, energetikou, tak aby, toto je vynikající způsob podpořit zaměstnanost a e, ekonomiku. Jde o to, aby byla energie levnější než nyní, protože stojí víc, dvakrát víc než ve Spojených státech. Bohužel ekonomika Evropy trpí naší politikou v emisích CO2 a to brání reindustrializaci našeho kontinentu. EU musí zajistit bezpečnost energetických dodávek e, domácnostem i podnikům. Energie také musí být e, v dostupných cenách. Mají-li být závěry uvedeny do praxe, Musíme se zamyslet nad tím, že klimatická politika převládá, má vyšší hodnotu než ekonomická politika a tím pádem dosáhneme opaku. Energie bude dražší, eh, průmysl bude méně eh, kompetitivní a více finančního břemena bude spočívat na našich domácnostech. Děkuji mnohokrát. Výhodou tohoto sálu je, že tlumočníci nemají eh, ten mechanismus, aby mě eventuálně upozornili, když někdo hovoří příliš rychle, eh, takže eh, mě nespůsobují strach a nemusím vás varovat. Teď na minutu hovoří pan Kalán. Děkuji vám, pane předsedo. Především k energetice. Doufám, že e, paní Harms a Cimer e, hovoří správně z změně paradigmatu, jestli nějaký je, protože podle mého by nešlo e, mít obnovu ekonomiky s dvojnásobně vyššími cenami energie než tomu v rozvinutých částech světa. A to už jsem se zmiňoval o těch částkách ve Velké Británii. Co se týče daní, pokud chceme dosáhnout konce evropské ekonomiky, ano, harmonizujme naše daňové sazby chceme-li být opět konkurenceschopnější, tak eh, jedině snižování daní je cestou před. Podívejte se na ty části světa, kde dochází k růstu, které jsou ekonomicky úspěšné. Eh, to jsou ty, které mají nejnižší eh, míru přímého zdanění. To je tedy, jak dosáhnout znovu nastartování, spíše než federalizace a, a dalšího postupu v programu určitých lidí. Kalanan. Děkuji vám mnohokrát, pane Kalanane, a nyní na minutu má slovo kolegyně Rebecca Harms. Jako za, um, já bych k této otázce, k této energetické debatice eh, říct ještě jeden požadavek. Chtěla bych mít přehled o aktuálních cenách za průmyslovou elektřinu v Evropě. Jaký podnik, který údajně E, jde za naší, e, pod naší politikou prostě klesá ke dnu a kolik se platí. E, veškerý energeticky náročný průmysl má od nás tolik výjimek, rozdělovali jsme pr- prostě zdarma certifikáty, emisní povolenky a my jsme se postarali o to, že ten emisní obchod také nefunguje. Takže kde je vlastně to utrpení toho energeticky náročného průmyslu? A o této nesprávné, o této nesprávné myšlenky, já se totiž myslím, že je nesprávná, se vlastně teď pod vedením komisaře Oettingera organizuje přerušení ekologické a klimatické politiky. To já považuji za skandál století, protože to vlastně spochybňuje práci celých desetiletí. Ale dodejte mi transparentnost týkající se cen za energii v průmyslu a potom bychom mohli diskutovat možná na jiném základě. Děkuji mnohokrát, Rebeko. A nyní na dvě a půl minuty paní Sharon Bowles. Uh, Děkuji, pane předsedo Van Rompuy. Jak jste uvedl, parlament obrátil pozornost na um, daňové úniky a vyhýbání se daním uh, po mé zprávě v roce 2008 a dále zprávě v roce 2009 Benamona o daňových rájích. Navzdory ambiciozním prohlášením G20 se ale v EU prakticky nic nestalo. Většina e, e, nací síly přichází z USA. E, členské státy v podstatě pokulhávají. Na základě smlouvy Dodd-Frank v USA jsme přistoupili na podávání zpráv podle jednotlivých zemí ale nevíme vůbec, co se děje v Evropě eh, se zisky jejich přidělováním a eh, zdaňováním. To znamená podávání zpráv mm, země od eh, země je vítáno. Je to ostudné, že to přichází v době, kdy se kdy se dohodly směrnice o účetnictví a s eh, tím, že v sázce je 1 bilion eur a, a um, mnohé nadnárodní společnosti bohaté platí navzdory vysokým ziskům e, nízké daně v Evropě, je na čase zjistit, e, co se vlastně děje. Jestliže e, bohatý průmysl není zdaňován, pak dochází k neférové konkurenci s malými podniky, které tvrdě daně platí. A to skutečně dusí malé a středně velké evropské podniky. Argument, že to lze tolerovat výměnou za daně z příjmu a zaměstnanost je e, e, nesprávný, je, e, je lichý. Vy, víme, že rozvojové země jsou vykořišťovány a nyní nám dochází, že možná každá země a každý daňový poplatník je rovněž vykořišťován. Komisař Barnier říká, že chce udělat něco dobrého rychle. Já jsem vyslechla, co jste říkali a také říkáte nebo slibujete, že nedojde ke zdržovací taktice, ale že vyměnou za to eh, žádáte souhlas parlamentu. Tady eh, nejde o jednomyslnost, ale o spolurozhodování. Bohužel nemůžeme směr, změnit směrnici o účetnictví a transparentnosti, protože se obávám, že co byste žádali vyměnou za to. A eh, proto například um, by bylo zapotřebí eh, zapracovat do této směrnice kapitolu o eh, podávání finančních zpráv, což by mělo být právně eh, vymahatelné, jinak to je pouze lichý příslip. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Bousa. Nyní má slovo na tři a půl minuty paní Kleva Kekus. Za většinu evropských državljank in je plečení. Za většinou evropských občanů. Mohu říci, že placení daně je velice jednoduchá věc. E, při každé platbě se platí daně, jednoduché zapotřebí napsat daňové přiznání. Většina občanů to vidíte, že takto jejich e, daně končí. Ale pro dva druhy e, subjektů to tak není. Pro ty nejbohatší a pro nadnárodní firmy. Evropa ztrácí peníze a umožňuje, aby pravidla byla zneužívána. Dochází k taktice vyhybání se eh, daním, což vede k úniku více než bilionu euro ročně, což je více než státy využívají pro sedmletý finanční rámec a více než využívají například na zdravotnictví. Minulý týden na plném zasání v parlamentu jsme o tom hovořili, byla tam moje e, zpráva o vyhýbání se daňovým podvodu, daňových podvodech. Byly tam různé tři návrhy. Opravdu vás žádám, pane Barozu, abyste si je přečetl, protože my máme jasná opatření, která jsme navrhli, e, abychom se vypořádali s tímto problémem. My nepotřebujeme nezávazné plány nebo opatření. My potřebujeme konkrétní, harmonizovanou daňovou strategii s jedním velice důležitým cílem, který ve vašich závěrech zmíněn nebyl. Abychom do roku 2020 překlonili tu propast daňovou. Co můžeme očekávat, pane Barozo, od komise v následujících týdnech, měsících a do konce roku? rada je méně ambiciozní než komise a komise je méně ambiciozní než parlament. Vedoucí představitelé ukázali, že nedokážou eh, uvádět svá slova do praxe. Já bych tedy ráda věděla, zda můžeme očekávat od těchto doporučení z loňského roku nějaký krok vpřed. Na konci loňského roku přístup komise byl velmi pragmatický Komise nešla dost daleko, ale parlament ano. A proto bych ráda věděla, zda komise má v úmyslu prostudovat si naše návrhy do hloubky a zda můžeme očekávat od vás více. A ne nadměrně technický akční plán. Po dlouhých letech, kdy se nehovořilo o daňové politice, myslím, že je dobře, abychom o tom mluvili. Nicméně závěry, které byly dány k dispozici, nehovoří o e, zablokování legislativy, o podvodech například. Já si myslím, že nejdůležitějším závěrem z loňského roku jsou podvody týkající se DPH. Celý měsíc trvalo, než se to prodiskutovalo. E, tvrdě jsme pracovali na tomto tématu a já jsem byla velice překvapená, a jsem zvědavá, zda si to přečtete. A potom ta směrnice o e, zdaní výnosů z úspor. E, to je také velmi zajímavé téma. Pane Van Rompuy, Minulý týden, proč jste chtěl jít dál v, daň, e, v boji proti daňovým únikům? Hovořilo se o definici, o, o černé knize daňových rájů. Ale ve vašich závěrech nic takového není. Děkuji. Fion. Děkuji vám mnohokrát a nyní na čtyři minuty paní Sartori, to je poslední řečnice. Děkuji vám, pane předsedo. I EPP s velmi příznivě přijímá závěry eh, Rady v oblasti energetiky, protože obsahují eh, relevantní politická opatření. Je zapotřebí být ambiciozní při definování klimatických cílů, ale stejně tak musíme hodnotit kompatibilitu cen, tak aby byly schůdné pro eh, spotřebitele a domácnosti či eh, podniky a zajistili vyšší bezpečnost energetických dodávek v Evropě. Dodávek v Evropě neustále musíme čelit eh, ceným energií, které zůstávají vysoké a zůstanou taky v následující budoucnosti obtížně budeme schopni dosáhnout cen, jaké jsou ve Spojených státech nebo v jiných státech. To, co můžeme my udělat, je co možná nejvíce eh, limitovat, snížit tento rozdíl který je zásadní pro naši hospodářskou eh, eh, konkurenceschopnost, protože jinak riskujeme, že přijdeme o konkurenceschopnost velkého průmyslu, malých středních podniků, ale také eh, podporu našich občanů. Je třeba, abychom realizovali trh s energiemi v Evropské unii, propojili energetické infrastruktury a učinili, co je zapotřebí pro budoucnost eh, Evropy. A je to také zásadní pro infrastrukturní sítě, které s tímto souvisejí jak pro Evropu, tak pro infrastrukturu celkově. Závěry rady eh, v nás nevyvolí úplnou spokojenost ohledně opatření, která jsou k dispozici a doufáme, že alespoň eh, povedou k realizaci těch finančních možností, jako jsou projektové dluhopisy a záležitosti týkající se investiční banky, které by mohly na pomoci restrukturalizaci. Evropa sama o sobě nedokáže změnit celosvětovou klimatickou situaci. V roce 2012 jsme byli zodpovědní za zhruba 11 emisí CO2 globálně, zatímco emise EU se snižují, narůstají však emise v jiných částech světa v těch částech, které méně než my kontrolují eh, jejich emise. My chceme mít tento primát eh, v mm, ochraně životního prostředí, ale také si musíme uvědomovat, že je třeba udržet při životě náš průmysl a pracovní místa pro naše pracující. V tomto kontextu Příznivě přijímáme skutečnost, že se diskutovalo, třeba že jen krátce, o energetických a klimatických politikách, o horizontu 2030 a že Evropská rada pozvala eh, vyzvala ke konkrétním návrhům ohledně energetiky a klimatu před následující jarním zasedáním Rady. Chceme ještě zdůraznit, že konečné rozhodnutí musí být učiněno až poté, co ty globální cíle eh, na 2015 budou eh, jasné. Je třeba, abychom v energetických cílech snižovali svou závislost na fosilních palivech a umožňovali evropským podnikům rozvíjet nové energetické, udržitelné a e, výkonné e, systémy a technologie e, také, aby se přitom vytvářela pracovní místa, abychom byli méně závislí na dovozu energií a významně přispěli boji, v boji proti klimatickým změnám. Je zapotřebí Eh, snižovat nedostatky stávajících nástrojů, abychom snižovali eh, eh, dopady různých politik. Potřebujeme více integrovaný evropský přístup, abychom byli také konkurenceschopnější na celosvětovém trhu na závěr. Jsme rádi závěrům rady ohledně diverzifikace energetických zdrojů, místních zdrojů, a Otázka energetického mixu zůstává v rukou členských států. Chceme připomenout Evropské komisi členské státy. By nechtěli být nuceny k tomu, aby byly omezeny k užívání jen určitých forem energií ve chvíli, kdy jejich využívání energií a zpracování, zpracovávání eh, předpokládá určitý dopad na životní prostředí. Je zapotřebí se podívat na program roku 2050 a zamyslet se nad tím, aby, aby technologie umožňovaly nízkouhlíkové technologie, nízkouhlíkové využívání energii, zejména v oblasti elektrické energie. Děkuji. Děkuji mnohokrát, chci poděkovat vám všem a samozřejmě především oběma předsedům, panu předsedovi komise a panu předsedovi rady. Děkuji velice za upřímnost, s jakou se k nám obracejí. Taky bych vám rád připomněl, že skromnost je velice důležitou lidskou vlastností, ale je třeba mít také ctižádostivost. A ztrátu ctižádostivosti si v Evropské unii nemůžeme dovolit. Takže děkuji za to, že jste mezi nás přišli a musíme společně kráčet ku předu. Ukončuji zasedání.